Colleagues, we would like to now continue our meeting. Kolegové, budeme pokračovat ve schůzi a to bodem číslo 13. Vítám tady paní Romanu Vlahutin, zvláštní velvyslankyni pro konektivitu v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Paní Vlahutin byla už několikrát hostem v našem výboru ve své předchozí funkci z tyrany. Nyní ale dělá něco úplně jiného. Dnešní pozvání přišlo také v reakci na iniciativu kolegy Bytykofra, který požádal o to, abychom strategii konektivity dali na naši agendu. Rádi bychom tedy diskutovali o tomto tématu, které je čím dál zajímavější pro naši eh, zahraniční politiku. A protože už jsme ztratili 15 minut, tak vám dám rovnou slovo. Můžete nás eh, informovat po dobu 10 minut a potom budeme mít možnost vám pokládat otázky. Takže ještě jednou srdečně vítejte a máte slovo. Děkuji vám moc krát, eh, jsem ráda mezi vámi. Konektivita je velice všeobecné téma, takže eh, já bych rozdělila svou prezentaci do dvou částí. Nejprve budu hovořit o konektivitě obecně a o tom, co znamená pro evropskou zahraniční politiku, bezpečnost a naše ekonomiky. A poté eh, zajdu do detailů ohledně eh, strategie na propojení Evropy a Asii a toho, co jsme pro ní zatím udělali. Mě se vždycky nejdřív ptají, co je to konektivita, co to vlastně znamená, protože ono to znamená všechno možné pro různé lidi a já se po každé snažím najít co nejlepší vysvětlení. Ale v podstatě jde o strategické a koherentní investice do infrastruktury, a to infrastruktury jak fyzické, tak regulační. A Evropská unie sama je krásným příkladem výsledků takovýchto koherentních integrovaných investic protože my jsme, co jsme, právě díky tomu, co jsme investovali do konektivity. Jakožto nástroj zahraniční politiky je konektivita nesmírně důležitá, protože není hodnotově neutrální. Vždycky s ní, se s ní pojí nějaké projekce hodnot, norem a regulací, jako je ochrana životního prostředí, transparentnost, sociální ochrana, genderová rovnost a evropská vize Eh, globálních záležitostí. Eh, chtěla bych vás nyní provést třemi eh, klíčovými aspekty a implikacemi konektivity pro zahraniční politiku. První je oblast politická. Když se podíváte na čísla, my jsme podnikli hodně výzkumu, Evropská unie je na vrcholu většiny globálních žebříčků. Máme druhé největší HDP globálně, máme největší obchodní výměnu, máme eh, největší zásobu FDI, máme druhé, druhá největší, druhý největší objem aktiv v investičních fondech. Evropská unie je s náskokem největším poskytovatelem rozvojové pomoci ve světě, ale máme tu zajímavé srovnání. V minulém rozpočtovém cyklu Evropská unie a její členské státy poskytly zhruba 414 miliard euro v grantech eh, oproti zhruba 450 eh, miliardám euro v půjčkách eh, na co, což, což je podobně jako e, iniciativa Jeden pás a jedna stezka. Nicméně e, ty, to vnímání je různé, protože e, finance se nevždy odrážejí v politických postojích. Je potřeba, aby se Evropa změnila z plátce v hráče. Existuje mnoho operativních a politických rozhodnutí, které je třeba udělat, abychom narovnali tuto rovnováhu, tuto nerovnováhu mezi vnímáním a fakty. Externí konektivita má také zásadní dopad na ekonomickou soudržnost a ekonomický růst, o čemž budu mluvit později. Druhým důležitým prvkem je bezpečnost, zejména ekonomická bezpečnost a strategická suverenita Evropské unie, což úzce souvisí s našimi kroky v oblasti konektivity. Já zmíním pár příkladů. Dvojí užití eh, fyzických Eh, fyzické infrastruktury, jako jsou přístavy, eh, těžba surovin, diskuze o 5G a další. A myslím si, že aktuální situace s koronavirem a s narušením dodávek je velice dobrým příkladem, protože existují jasné zprávy o tom, že pokud se situace brzy nevrátí do normálu, tak eh, narazíme na významný nedostatek farmaceutických produktů, včetně antibiotik, protože 70 generických léčiv se vyrábí v Indii, která závisí na dodávkách surovin z Číny. A třetí eh, významná oblast pro nás, ale i navenek, je eh, ekonomická prosperita, jak vnitřní, tak vnější. Světová banka zjistila, že každé procento HDP investované do infrastruktury zvyš, zvyšuje růst celvětového HDP o 2% a v rozvojových zemích o 7%. Pro evropské firmy to také znamená přístup na širší trhy a e, jestliže růst v eurozóně je e, 1 až 1,5 a v rozvojových zemích 4 až 4,5 tak z toho je vidět, že je, je tu příležitost k rozvoji. Peníze jsou momentálně levné, peněz je hodně a jenom na evropských kapitálových trzích je k dispozici asi 15 bilionů na investice. Zároveň potřeby jsou eh, ohromné. Podle prognóz do roku 2030 jenom v Ázii bude potřeba 26 bilionů eur investicí, což nemohou pokrýt veřejné finance. Takže je potřeba vytvářet podmínky a pobídky pro soukromý sektor, abychom přiměli evropské eh, soukromé aktéry eh, zapojit se do budování konektivity. Každý se zajímá o konektivitu, protože jde o geopolitický nástroj našeho století a Evropská unie také zareagovala na tento problém. V říjnu 2018 Evropská rada přijala dokument eh, o propojení Evropské unii a Asii. Na počátku roku 2019 jsme začali s implementací. Nejprve jsme se eh, sami vnitřně zorganizovali eh, byla vytvořena pozice zvláštní velvyslankyně a malý tým, eh, byla vytvořena pracovní skupina napříč odděleními komise a eh, velice intenzivně koordinujeme naši práci s členskými státy. Samotná strategie stanovuje eh, základní prvky evropského přístupu. Jsou to čtyři pilíře. Doprava, energetika, digitální sféra a lidská konektivita. A potom tři eh, odvětví práce, je to budování fyzické infrastruktury, za druhé zajištění finanční podpory a za C uzavírání partnerství se stejně smýšlejícími zeměmi a regiony. A pak jsou tu dva eh, základní principy a to je udržitelnost finanční, eh, ekonomická a environmentální a rovné podmínky. Diskutovali jsme také s potenciálními eh, příjemci, s přijímajícími zeměmi a také jsme eh, podnikli rešerše, protože se chceme rozhodovat na základě znalosti kontextu. Vyjednali jsme a podepsali také partnerství konektivity s Japonskem a zorganizovali v září loňského roku úspěšné fórum o konektivitě, které k našemu velkému překvapení že se zapojilo asi 11,5 milionu lidí na sociálních sítích, což je hodně na akci organizovanou Evropskou unii. Práce na implementaci nám také přinesla lepší přehled o tom, kde máme stále ještě nedostatky, ještě je třeba řešit a kde má Evropská unie potenciál a kapacity a jaká rozhodnutí je třeba učinit na straně Evropské unie, aby se stala skutečným lídrem v oblasti konektivity mimo své hranice. K těm nedostatkům. Náš obrovský problém je velká granularita. Děláme toho hodně, ale děláme to po kouskách, odděleně a roztříštěně v podobě mnoha institucí které, a organizací, které mají kterých je stovky, schovávají se za různými jmény a zkratkami a e, těžko tomu nějak přispnout značku Evropské unie. A to není jenom komunikační problém, že bychom nevěděli, jak o tom komunikovat. Je to systémová záležitost, protože těch akcí je hodně, jsou paralelní a my se snažíme eh, tuto situaci řešit pomocí eh, nových programovacích nástrojů a také se snažíme pracovat na viditelnosti. Evropská unie zcela jasně potřebuje eh, systémový přístup, protože členské státy mají globální váhu pouze pohromadě. Oddělené instituce a oddělené členské státy takový dosah nemohou mít. Dalším nedostatkem eh, je absence jasné vazby na nástroje. Nový návrh víceletého finančního rámce má eh, vyčleněné prostředky na eh, nástroj externí garance, tedy Evropský rozvojový fond plus, což je e, příležitost k začlenění konektivity do integrovaného politického přístupu. Chybí nám také e, jedna centrální finanční platforma, místo, kde projekty, veřejné finance a soukromí investoři by se mohli potkávat. Už byl podniknut krok správným směrem, ale diskutuje se o vhodných řešeních a já se domnívám, že pokud bychom měli takovouto instituci, tak by z definice vnesla mnohem více eh, koherence a zaměření do toho, co děláme. A konečně je třeba eh, vyjádřit jasně politickou vůli Evropské unie, eh, zabývat se více geopolitikou a vytvářet a provádět uvěřitelné alternativy v oblasti konektivity na základě evropského chápání udržitelnosti a rovných podmínek. Je to velice pozitivní politický nástroj, pozitivní agenda, která nám umožňuje komunikovat s různými partnery na různých úrovních a dosahovat pokroku. Evropská nabídka je velice potřebná, je velice očekávaná, ale je potřeba, aby byla koherentní, integrovaná, zaměřená a uživatelsky eh, příznivá. Jde o eh, významnou příležitost a měli bychom udělat, co je v našich silách, abychom ji využili. Děkuji vám, paní velvyslankyně, za tuto informaci a já dám nyní slovo kolegům, kteří se chtějí zúčastnit debaty. Vy jste zmínila schopnost Evropské unie vytvářet zkratky, kterým potom nikdo nerozumí. A já jsem dlouhodobým zastáncem zavedení alespoň jednoletého zákazu vytváření nových zkratek, protože je oprav, máme tu opravdu směšné příklady. Nejlepší je stále NDICI nebo NDICI, NDICI, pořád, a, ani nevíme, jak ty zkratky číst. Jde o to, že nikdo mimo tento sál, až možná na Berlemont a ESVČ, bude mít tušení, co NDICI může být. Tak já dám slovo nejprve kolegovi, který požádal na rozšířeném byru o, tuto, o tento bod, pan Bytykofr. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji paní velvyslankyně za to, že jste nám eh, přednesla tuto prezentaci. Já jsem rád, že se touto otázkou zabýváme ve výboru AFED, protože jsem pevně přesvědčený o tom, že naše vlastní geopolitické ambice, které předpokládám sdílíme s komisí, je oblast, kde konektivita může být jedním z velmi mála mocných nástrojů, pokud to provedeme správně. Mělo by nás to motivovat k tomu, abychom prosazovali tuto agendu. Vzhledem k tomu, že jinde se tomu věnují se značným zájmem. Například Spojené státy se velmi zajímají o spolupráci s námi. a o hledání možných mechanismů spolupráce mezi svou vlastní sítí Blue Dot a naší strategií konektivity jak už zmínila paní velvyslankyně, tak Japonsko s námi uzavřelo dohodu. Pokud vím, tak Jižní Korea má velký zájem na tom, aby ho následovala a určitý zájem vnímám také od zemí ASEANu. Je to tedy projevem očekávání, které je vkládáno v nás. A my bychom se měli vynasnažit o to, abychom naplnili sliby, které jsme učinili, když jsme eh, dali strategii konektivity na papír. Já si vzpomínám na jeden hovor před nějakou dobou s ministrem financí Indonésie. A když se paní ministrině ptali, co si myslí o čínské iniciativě Pásmo a stezka, tak odpověděla, dejte mi nějakou alternativu a já vám potom povím, co si myslím. Což si myslím, že je výmluvná odpověď. Protože to bude platit nejen v zemích jako Indonésie. Jestliže se nám povede rozjet strategii konektivity, jestliže eh, tuto strategii postavíme na nohy, tak si myslím, že pro nás bude velkou příležitostí navazovat spolupráci s partnery nejenom evropskými a východoazijskými, ale také, jak už jsem zmínil, jak je zmíněno v dohodě s Japonskem, také v Africe například. Myslím, že je tu několik prioritních problémů, které je třeba řešit, chceme-li, aby strategie fungovala. Jedním z nich je samozřejmě podpořit ty záměry penězi. A to už bylo zmíněno v kontextu víceletého finančního rámce a NDICI. Právě tam se bude lámat chleba. Tam Možná uspějeme, anebo prohrajeme. Nestačí ale jenom dát peníze do nějaké rozpočtové položky, ale je potřeba také vytvořit související nástroje. Například máme eh, garanční fond pro investice, což je nástroj, který uplatňujeme v některých regionech, ale zatím ne v Ázii. A bylo by velice dobré, kdyby se to dalo rozšířit i na azijské země. Předpokládám také, že bychom měli povzbuzovat investice do veřejné infrastruktury z bank jako EIB nebo EBRD. A konečně jsem pevně přesvědčený o tom, že navzdory vší dobré práci, energické práci eh, týmu konektivity, Potřebujeme mnohem viditelnější podporu od nejvyšších šarží evropských institucí. Buď se toho chopí samotná předsedkyně komise, anebo by měla dát mandát některému z exekutivních místopředsedů, ze kterého by se měl stát jakýsi car connectivity, který by se zhostil celé agendy, protože ono je to tak komplexní téma, tak daleko sáhlé, a upřímně řečeno skrývají se v něm skryté i zjevné rozpory mezi institucemi a někdy i mezi generálními ředitelstvími co do, co do přístupu ke geopolitickému programu, kde potřebujeme koordinované kroky na nejvyšších úrovních. Myslím si, že bychom promarnili geopolitické ambice eh, a kdybychom si vzájemně protiřečili a upřímně řečeno potom, kolik zájmu přilákala ta akce loni v září, tak ten zájem potom časem opadne. Pokud znovu dáme najevo, že Evropská unie vytvořila na papíře krásný plán, ale nebude se jim řídit. To by potom šlo o další promarněnou příležitost a já doufám, že se nám podaří tentokrát uspět. Děkuji vám, pane Bytykofre, a na Fotiga za ECR. Děkuji vám, paní velvyslankyně, za tuto prezentaci a děkuji také panu Bytykofrovi za jeho iniciativu. Konektivita má mnoho různých aspektů, které si žádají zvláštní pozornost bez ohledu na naše stávající strategie. Já jsem eh, poměrně nedávno, před, před pár lety, měla možnost eh, otestovat eh, důležitost konektivity, když jsem cestovala letadlem z Helsinek do Sofie. A trvalo mi to celý den a to bez spoždění. Takže to na mě poměrně zapůsobilo, to byl jenom jeden příklad. Je tedy pravda, že je potřeba hledat trasy, které nás spojují s jinou částí kontinentu nebo s jinými kontinenty. Já bych chtěl zmínit, chtěla zmínit dva aspekty. Jeden z nich je eh, námořní trasa spojující nás s Japonskem. Tam je ještě hodně bariér a je potřeba eh, zajistit eh, jaksi svobodu plavby na celé trase, což je takové moje přání. A potom druhý aspekt, měli bychom přijmout brzy africkou strategii. Pokud vím, tak komise by, ho měla, by ji měla přijmout na počátku března. A je potřeba si uvědomovat, že infrastruktura, zejména dopravní, je stále ještě extrémně zastaralá. V podstatě spojuje hlavní města pobřežních států, aniž by existovala nějaká možnost pokročit s integrací afrických trhů. ať už si představujeme jakoukoliv regionalizaci afrických zemí, G5 anebo eh, východ Afriky, tak stále ještě eh, tu máme obrovskou bariéru v podobě dopravy a konektivity. Děkuji vám. Děkuji, Ano Fotigo. A někdo další se hlásí o slovo? Ne? V tom případě paní velvyslankyně, prosím. Děkuji. Pane Budikover. Zřejmě vypadl mikrofon. Sorry, sorry. Vy jste zmínil ten citát někoho, kdo říkal, no, ukažte mi nějakou alternativu. To slyšíme velmi často ze strany mnoho, mnoha řečníků v rozvojových zemích. Vedla jsem podobné diskuze ve střední Ázii, této strategie nyní zahrnuje prostor od Evropy až po Asii, včetně západního Balkánu, východní partnerství, eh, sousedství tedy, samotnou Asii. A je nesmírně důležité, abychom vytvořili alternativní nabídku. Nejenom z hlediska financí, ale také z jiných hledisek, kde konektivita vyžaduje určitý rozsah. A takže to je nesmírně důležité také z eh, hlediska regionální ehm, kapacity. Zmínil jste i další kapacity, eh, další schopnosti. Indie má velký zájem o užší spolupráci s námi. Indie to je fascinující příležitost. ASEAN, jakožto celý region, to je důležité pro naše firmy. Ale pokud to je důležité, eh, aby existoval určitý soubor standardů, regulační rámec, eh, který je spojen s investicemi do infrastruktury, aby naše firmy byly konkurenceschopné. Když to je důležité, aby to bylo pro dobro udržitelnost, pro udržitelnost těchto projektů. A je tu samozřejmě Blue Dot Network, certifikace infrastruktury a e, pracujeme s Japonskem také na implementaci té dohody. Co je, co je nové? Identifikovali jsme pět regionů, kde se snažíme dělat, pracovat společně. Západní Balkán, východní sousedství, střední Asie, pacifická oblast a Afrika. A měli bychom také dávat eh, určité pobídky, včetně soukromého kapitálu, privátních eh, operátorů. Evropské firmy naprosto chápou, o co jde, co je v sázce. Jsou zajímavá čísla od Japonska, že asi 69% německých firm je v Japonsku ne kvůli japonskému trhu, ale, ale aby pracovali spolu s japonskými firmami na třetích trzích. A to je třeba velmi dobrý model, kterým bychom se měli řídit i v jiných oblastech. Ano, děkuji. Další připomínky. Děkuji vám, pane velvyslanče. budeme eh, se zabývat touto strategií. A dál, další bod je naplánován na 16.45, takže si uděláme na 10 minut pauzu. A pak tu bude asi mnoho španělsky hovořících kolegů, protože se bude mluvit o Venezuele. Takže uvidíme se ve tři čtvrtě. López Gil. Buenas tardes. Já zdravím. Budeme pokračovat v zasedání AFETu. A to poslední bod na našem pořadu jednání výměna názoru s vnější službou o situaci ve Venezuele. Vítám paní Veroniku Lorenzo, která vede oddělení pro Jižní Ameriku SVČ. A proč jsme tu zařadili na pořad jednání? No, poté, co byl pan Gajdo zvolen eh, předsedou Národního schromáždění, je potřeba bilancovat situaci v zemi. A ta zdá se dále a eskaluje. V tomto kontextu chci zdůraznit, že Evropský parlament podporuje Huna Gaido jakožto legitimního předsedu eh, Národní schromáždění a dočasného prezidenta Bolivarské republiky v souladu s eh, venezuelskou ústavou nezhoršuje se jen politická situace, ale také tu byl David Weasley z, ze Světového potravinového programu a on nás informoval o humanitární krizi. To je jedna z dramati- krizí naší doby. Paní Lorenzo, děkuji, že jste se dostavila na naše zasedání. Děkuji, že nás pravíte o politické a humanitární situaci ve Venezuele. A dávám vám slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji za možnost vás, vám dát aktuální informace. Poslední, eh, naposledy to bylo před několika měsíci. Politická patová situace ve Venezuele nadále pokračuje, politický prostor pro vyjednávání se, se zúžil, eh, ekonomická, ekonomický, sociální a humanitární dopad je značný. A jde skutečně o celý region, ale jsme eh, na politickém rozcestí. Nejprve dovolte pár slov k dopadu na lidi. Čísla si znáte, 12 milionů Venezuelanů potřebují humanitární pomoc, 90% populace je pod hranicí chudoby a podle posledních poměrně konzervativních odhadů 6,8 eh, milionů lidí je podvyživených. To je obrovská část populace. A 50% dětí je mimo školu. Takže 5 tisíc lidí opouští zemi každý den. UNHCR říká, že jsme se dostali nyní na úroveň 5 milionů migrantů a uprchlíků a skutečná čísla jsou pravděpodobně mnohem větší. A to v kontextu hlubokých eh, institucionálních eh, politických problémů a nadá, dalšího eh, nabourávání právního státu. A tyto eh, populační eh, toky jen tak neskončí. Lidé odchází v průběhu strukturálního nedostatku k sociálním službám, potravinám, vodě, ochraně a tak dále. A porušování lidských práv jak o tom informoval Michel Bašle, k tomu také dochází a nemůžeme to ignorovat. Jak víte, Venezuela je nyní eh, příslušníkem um, Rady pro lidská práva a zavazuje se, že bude spolupracovat s mechanismy vytvořené touto radou. To zahrnuje i umožnit fungování eh, a úřadu eh, přímo v zemi a i, i když ten přístup nebyl optimální, tak je pravda, že oni jsou jedinou organizací, která ve Venezuele funguje a byl jim umožněn určitý přístup například k vojenským um, vězením. Když se podíváme na politickou situaci, tak jsme rovněž viděli v uplynulých měsících zhoršení situace, víte o těch incidentech 5 ledna. Režim se snaží ovládnout národní schromáždění, zastrašování a represe vůči poslancům tohoto schromáždění narostlo v úplných týdnech. A to zejména prostřednictvím tak, eh, využití tzv. kolektivos. Prezident Guaido, eh, Guaido stále ještě eh, tedy stojí, ale jeho příbuzní a blízcí jsou zastrašováni nebo zatýkáni a Není tu žádný prostor pro vyjednávání, zdá se. Ale potřebujeme eh, zabránit nevratným krokům, které by ještě více omezily možnost eh, dojednaného řešení. Navzory polarizaci a stále větší komplexnosti musíme vynaložit maximální úsilí a využít možné příležitosti před volbami, eh, což by mělo být v roce 2020. Měli bychom eh, eh, dosáhnout inkluzivní dohody a začít eh, tím, tím jmenováním volební komise. A potřebujeme, aby všichni aktéři, aby se účastnili tohoto procesu. Evropská unie podporuje diskuze se účastníky a oslovení mezinárodního společenství. Evropská unie zesílila úsilí, to, abychom měli ucelenější mezinárodní přístup na podporu dojednané eh, dojednání voleb a eh, dalším cílem je uvažovat o dalším diplomatickém postupu s regionálními aktéry. Pan Reglesios také se eh, navštíví Caracas v rámci svého úsilí. Jsme zopakovali, že řešení může být pouze venezolské, ale rozsah této krize a politických dopadů vyžadují, aby mezinárodní společenství spolupracovalo, aby došlo k návratu demokracie a ústavnímu pořádku. A musím říct, že naším největším aktivem je jednota. Pokud toto úsilí selže a pokud e, e, režim jmenuje komisi jednostranně, tak nejenom přijde o možnost získat znovu legitimitu, ale také to Venezuely ještě více vzdálí od e, dojednaného řešení. To rozdělí opozici v jejich rozhodnutí účastnice nadcházejících parlamentních voleb Evropská unie bude také používat nátlak, aby reagovala na situaci v terénu, včetně situace, kdy eh, vyjednávání ne, nedosáhnou výsledku nebo nebudou probíhat v dobré víře. Samozřejmě, samozřejmě eh, můžeme ještě zvrátit naše eh, kroky ve světle pokroku. A samozřejmě, že se budeme nadále angažovat při řešení venezuelské migrační krize. Ty částky, které byly zatím poskytnuty od 2018, eh, jsou asi 170 eh, milionů eur a uvnitř Venezuely a i v regionu. Krize se stala jednou z nejdůležitějších bodů a politických priorit z celého regionu, ale je jí věnováno v Evropě zatím hodně málo pozornosti. A stále chybí po, pomoci prostředky. Potřeby pro rok 2020 to je až 1,3 miliard dolarů. Zatím máme 0% těchto financí. Situace v zemi vyvolávala největší uh, populační vysídlení, eh, v podstatě srovnatelné s rozsahem pouze snad v Sýrii počet migrantů a uprchlíků z Venezuely v jiných latinskoamerických zemích se zvýšil ze 123 tisíc v roce 2015 na 4 miliony v prosinci 2019. A podmínky pro humanitární aktéry ve Venezuele jsou problematické z logistických a organizačních důvodů, a to zejména pro mezinárodní nevládní organizace a národní aktéry, i když jsme prostřednictvím kontaktní skupiny mezinárodní, byli svědky práce na tom humanitárním pilíři a zlepšení přístupu. Konference o solidaritě z Bruselu uznala e, tuto zhoršující situaci a uznala úsilí hostitelské země, včetně koordinované odpovědi reakce na základě procesu z Keto. A teď se organizuje dárcovská konference někdy v první polovině 2020. Různé evropské služby pracují s evropskými agenturami a snaží se definovat načasování této budoucí události. Děkuji. Děkuji. A nyní je čas na výměnu názoru. A bude to asi do půl šesté, do tři čtvrtě na šest. Takže máme až 40 minut. A jsou tu žádosti o slovo. Our colleague Milan Mon, Mr. Tsatsalieros, Chlopes Gil, Mato, Xavi López and Haman Tesh. Any Jelena Zovko. Sanchez Amor Wallace. Fortiga. Uh, Sanchez Amor. Eh, okay. Well, then we'll go along the group lines. First, for the EPP, Michael Gala. Yes, thank you very much for this uh, update. Děkuji za tento update, za tuto aktualizaci, to je opravdu působivé, ta čísla a fakta z terénu ve vztahu k režimu, tak tento krutý režim, jehož působnost vyvolala 5 milionů uh, uprchlíků mimo země a spoustu lidí uvnitř v těžkých podmínkách. Uvidíme teprve, jak budeme schopni podpořit nějaké řešení dodané těmi, kteří jsou nejblíže této události. Důležité je, aby opatření námi přijatá byla uplatněna. A zatím bych si přál, aby s tím všichni byli srozuměni a táži se, jestli jste si vědomi toho, že ten, ta paní, kterou paní, pan Maduro považuje za místo předsedkyně Delcia, Delcia Rodriguez, Ona údajně byla, uh, transitovala přes Madrid a pak letěla dál. Dokonce se s ní setkal španělský ministr. Já jsem to dnes nekontroloval, ale byly také tiskové zprávy, že tam byl, uh, bylo dokonce 40 kufrů s něčím. Nemyslíte si, že to je porušení našich opatření? já doufám, že naše jednota není narušena takovými jednostrannými kroky. Můžete se k tomu vyjádřit? A já myslím, že v tomto směru, abychom to prověřili, tak máme také pracovní skupinu rady, která se setkává v formaci Relax a která kontroluje, nakolik tyto kroky jsou, eh, opatření jsou dodržována. Takže já nevím, ale jak to bude řešit z tisku, ale měli bychom zabránit tomu, aby se takové věci děly, abychom nevysílali eh, špatný eh, signál, nesprávný signál panu Madurovi. Takový trošku nejistý, nejasný signál. Protože jim pak přijde, že se v Evropské unii je to všem jedno, že si mohou dělat, co chtějí. Give the floor to Xavi Lopez. Javier López, který předsedá Eurolet. Muchísimas gracias, uh, presidente. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat eh, paní eh, Lorenzo za vysvětlení detailů a za vylíčení pozitování hodné situace ve Venezuele a za to, jakou politiku nyní provozuje Evropská unie eh, vůči této bezvýchodné politické situaci ve Venezuele, což eh, se pojí s další důležitou otázkou a to je humanitární situace, která je naprosto zničující a má dopad na celý region, eh, který už teď čelí celé řadě problémů eh, a dnešní státní zprávy mají na starosti komplexní procesy, musí řešit spotřeby populace, které jsou vysoké a k tomu se tedy pojí e, ty miliony Venezuelanů v zemích, jako je Ekvádor, nebo Kolumbie, nebo Peru. Takže je zkrátka potřeba zvládat takový příliv migrantů a uprchlíků. Já bych chtěl pronést několik obecných úvah k té debatě o Venezuele, kterou teď vedeme. Takže k té debatě. Pravda je, že eh, debatujeme opakovaně eh, a vášnivě, řekl bych, o Venezuele. Ta situace, která tam je, je nesmírně závažná, zcela bez pochyby. Nicméně eh, dříve jsme měli už několik usnesení a 14 debat v tomto parlamentu. Je samozřejmě potřeba řešit tuto otázku, ale někdy i jako poslanci Evropského parlamentu se ptáme sami sebe, jestli ta politická pozornost, kterou Venezuele věnujeme, prospívá nějak situaci ve Venezuele, anebo jestli to není jenom interní politika, která má svou vlastní dynamiku, do, které není zapojený jenom Evropský parlament, ale i vnitřní politika některých členských států. Jestli to nějak pomáhá Venezuele, já upřímně řeknu, že o tom pochybuji. Já o tom zkrátka mám pochybnosti. Je dobře, abychom debatovali a abychom zaujímali určité pozice, ale jestli se to promění v nějakou eh, politickou páku, anebo v politickou páku některých národních států, já si myslím, eh, že eh, tomu tak spíše není. To za prvé. Potom za druhé, samozřejmě eh, Evropská unie eh, je eh, vázána, včetně Španělska, společnou pozicí, kterou schválila Rada a uplatňováním ze strany členských států a mnoho hlasů zaznělo v tomto smyslu z Evropské komise. Máme tedy společnou pozici, která je schválená a bylo řečeno, aby všichni e, aplikovali e, dané postoje vůči Venezuele, protože je to užitečné z hlediska humanitární situace Eh, chystá se eh, solidární konference a je potřeba, aby parlament eh, upozornil na humanitární situaci. A za druhé, tady jde o politické východisko. Už budu končit, ještě 20 sekund. Politické východisko. Potřebujeme nějakou strategii, uznání ze strany skoro všech členských států a mezinárodní tlak z, svým způsobem rázný v podobě sankcí, ale zkrátka, aby došlo k nějakým politickým výsledkům. A to, eh, na tom bychom se měli jako Evropská unie nějak interně zamyslet. Děkuji. Za Renew si, a ID si nikdo nebere slovo ani za zelené, takže slovo má Anna Fotiga za ICA. Well, this, well, this morning, Miss Fotiga. Uh, vy eh, jste eh, dnes eh, dopoledne trvá na tom, že koordinátor má hovořit první, teď říkáte něco opačného. Ano, pane předsedo, ale je to rozhodnutí politické strany, takže my jsme rozhodli tedy, že to bude pan Teneč. Ano, děkuji, děkuji. Je to dva slaskavé, ale my jsme, my vám za to děkujeme, za tu vstřícnost. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme si vyslechli eh, zprávu o tom, jaká je situace, že situace ve Venezuele je naprosto katastrofální po 20 letech čavistického socialismu, který eh, navzdory všem eh, ujišťováním neustále zhoršoval situaci a ta se zhoršuje i nadále. A bylo to zcela bez pochyby eh, za pomoci Kuby, kde je momentálně patrně nejkrutější režim na zemi, který vraždí své vlastní obyvatelstvo a který vyhání obyvatelstvo ze svých zemí a je to více lidí než ze Sýrie, kolik prchá z Venezuely a to bez války, údajně za míru. Eh, už bylo zavražděno víc než 30 tisíc lidí, tedy 30 tisíc ročně, takže ta situace, která se tam odehrává, je naprosto strašlivá. Eh, je za to odpovědná vláda, zločinná vláda Nikolase Madura, je to režim, který bohužel nebyl dostatečně odsouzen a izolován a sankcionován na to, aby nějak zareagoval na ten tlak. Ten režim pokračuje se svými spojenci v provokacích. A teď tedy máme strašlivou situaci, protože eh, veš, veš, Španělsku za pomoci financí z Venezuely nyní máme vládu, eh, která zasedá i v Radě ministrů, což je problém bezpečnostní pro celou Evropu, ale především pro Španělsko je to tragédie. Hovoříme o tom, že není možné rozdělovat pozice uvnitř Evropské unie, nicméně pozice jsou rozdělené proto, že pan Sanchez odmítl přijmout Guaidoa, který byl přijat v celé Evropské unii i tady a také se setkal tajně s venezuelskou viceprezidentkou, která má zákaz vstupu na evropské území a je notorickou, zlo, kriminal, je notorickou pachatelkou zločinů, několikrát odsouzenou a přitom se tajně schází s španělskou vládou. A kromě toho existují eh, indicie o tom, že Někteří lidé ze španělské vlády mají úzké vazby na venezuelskou diktaturu přes socialistickou stranu, protože socialistická strana má také určité černé vazby, jak už bylo vidět při zadržení eh, Moroda eh, a velvyslance Zapatora. To jsou temné vazby, eh, které se snaží eh, za každou cenu zůstat skryté. Takže je potřeba jasně prohlásit, že jedna evropská vláda, totiž španělská, je vydíraná venezuelským režimem, což je vážné ohrožení celé Evropské unie a myslím si, že je to poměrně závažná diagnóza. Děkuji, pan Wallace. Thanks, President. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za prezentaci. Eh, vy jste tedy mm, tam nastínila velmi ponurý obraz Venezuele. Ano, skutečně věci jsou tam velmi problematické. Já jsem tam loni byl jeden týden a mm, myslím, že pro mnoho lidí je tam život velmi obtížný. Eh, vy říkáte, že řešení mohou eh, de facto představit pouze Venezuelané sami, ovšem s mezinárodní, s mezinárodní pomocí. Já musím říct, že eh, zatím tedy Evropská unie nebyla příliš eh, úspěšná v pomoci. Byla vel, bylo, bylo velkou chybou, že eh, jsme uznali prezidenta Guaida, který byl tedy tři týdny eh, šéfem parlamentu, teď byl zase nahrazen někým jiným z pravice, ovšem nikdy opravdu nebyl uveden do úřadu eh, prezidenta, neměl nic společného s touto pozicí. Možná, že mě to, jsem to přeslechl v vaší prezentaci, ne, ho, neslyšel jsem slovo sankce. Vzhledem k tomu, jaké jsou tam v současné době problémy, eh, není těžké Eh, poukázat na to, že největší vliv, vliv eh, na situaci v zemi přímo souvisí eh, s americkými sankcemi. Američané už od nástupu Čáveze v roce 1995 udělali všechno možné pro to, aby tuto vládu podkopali. A skutečně se jim to podařilo. Jejich současné sankce jsou drakonické, eh, neubližují Madurovi, ale eh, lidem. A jsou to oni, které, eh, kvůli kterým lidé opouštějí tuto zemi. Nemyslíte si, že Evropa by měla usilovat o zrušení těchto sankcí? Nemyslíte se, že by bylo třeba spolupracovat s venezuelskou vládou a snažit se vyřešit velmi obtížnou situaci. Všechno, co se dosud vyzkoušelo, zklamalo. A musím říct, že je zde mnoho eh, firm, které se zabývají lidskými právy a ty tvrdí, že nebylo dodrženo, nebylo dodrženo mezinárodní právo v této situaci. Děkuji. Děkuji, pane Volisi. A nyní druhé kolo. Paní Sovko za EPP navrhoval bych, abychom se omezili na dvě, dvě až tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Jsou to dva roky, co jsme venezuelské opozici dali Sacharovu cenu a teď se doslýcháme, že se to nerespektuje. Že tato opozice prochází velmi obtížným obdobím v Venezuele. Dochází každodenně k porušování lidských práv. Evropská unie uvalila na vládu sankce. Jaká opatření chce přijmout ESVČ, aby vládu informovala o tom, že tyto sankce porušuje? Ano, je pravda, že eh, prezident Sanchez měl osobní setkání a byla těmito lidmi, jím a dalšími eh, informace eh, komise informována, že dochází k porušování sankcí. Děkuji. Děkuji, pan Sanchez. Gracias. Eh. Děkuji vám, pane předsedo a děkuji za informace, které jsou poměrně nové. Zdá se, že situace je bezvýchodná a že je potřeba naléhavě hledat řešení, protože ta cesta, na kterou se Venezuela pouští, je taková, že je potřeba nějaký mezinárodní zásah. A to z důvodu humanitárních, protože probíhá humanitární a politická krize. A v takovémto případě se někteří zabývají venezuelskými záležitostmi z čistě domácích důvodů, jak to správně řekl kolega Terč. Já si myslím, že ta domácí debata je sterilní, zejména pro Venezuelu samotnou, přestože intelektuálně může být pro některé velice uspokojivá. Samozřejmě všechny evropské vlády, eh, včetně španělské, eh, se snaží za každou cenu udržet jednotu a je potřeba si také eh, uvědomit, že některé věci, o kterých se tady hovoří, jako je uplatňování sankcí, tak k tomu už správně řekl pan Borel, že to náleží členským členským státům a proto pokud existují nějaké pochybnosti o upřímnosti eh, chování některé vlády, tak je to národní parlament, kterému ta vláda eh, skládá účty a eh, kterému podléhá. A to, že o tom hovoříme tady, tak to občas budí obavy, nebo budí to pochybnosti o tom, zda to myslíme upřímně s Venezuelou, anebo zda nám jde spíše o domácí politiku eh, tady v Evropské unii, eh, v členských státech, která nijak nepomáhá eh, samotné Venezuele. A to, o čem tady říkal kolega terč, že Maduro víceméně zasedá v radě ministrů v mém státě a že Eh, že vláda je podporovaná tyranickými režimy. Eh, to je právě součást takovéto eh, domácí politiky a já bych chtěl ujistit kolegy z ostatních zemí, že nám samozřejmě leží na srdci situace ve Venezuele a že to, že to neberme to jako příležitost ke kritice španělské vlády. Španělská vláda dělá to, co dělala vždy, pokud jde o Venezuelu, a sice eh, snaží se zabránit diplomatické krizi eh, způsobené tím, že paní Rodriguez pobývala na španělském území. Děkuji, paní Fotiga. Děkuji vám, pane předsedo. Byl to eh, předseda, tedy prezident Maduro a jeho předchůdce, eh, který, kteří, eh, který tento potenciální ráj s obrovským nerostným bohatstvím, příjemným podnebím a vzdělanou pracovní silou ke kolapsu. A jsou to oni, kteří tedy vyvolaly jednu z největších humanitárních krizí ve světě. Eh, eh, kolegovi bych ráda připomněla, že když hovoříme o mezinárodním právu, tak eh, mezinárodní společenství mělo velké výhrady ke svobodě voleb, které tam probíhaly, a také Sacharová cena byla udělená venezuelské parlamentní opozici. A myslím, že mm, bychom měli projevit solidaritu s kolegy, eh, kteří eh, představují venezuelskou společnost a jsou denně zastrašováni. Pan eh, Gedo nám řekl, že je více než zjevné, že eh, jeho eh, nejbližší eh, byli zastrašováni. Chtěla bych se zeptat, když tedy vezmeme v úvahu tento tlak ze strany Madurova a režimu, jaká je úroveň podpory pro Gajda na, v současné době? a jaká je tam prezence externích aktérů ve Venezuele. My víme, že Rusové tam přítomní byli. E, je jejich přítomnost dosud viditelná? Děkuji. Nyní další řečníci za EPP. Pan Milan Mon. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také eh, paní zástupkyni ESVČ za informaci o situaci ve Venezuele, eh, včetně eh, situace humanitární, která je kritická, což je politování hodné. Důvodem je skorumpovaný Madurův režim a nesvoboda Není třeba hledat nějaké vnější důvody pro vysvětlení této situace. Eh, já si myslím, že musíme být eh, neustále velice opatrní, eh, a snažit se o nový dialog o Madurovi nebo s Madurem, protože ten dialog obsahuje určitou mediaci a tak dále. Nicméně pro Madura to slouží k tomu, aby získal čas a aby získal na svou stranu mezinárodní veřejné mínění i domácí veřejné mínění Máme tu Dominikánskou republiku, Barbados a tak dále a víme, jak to tam dopadlo. Větší represí vůči opozici e, a nebylo respektováno ústavní právo. Ještě před několika dny bylo Guaidovi vyhrožováno vězením a tak dále. Takže měli bychom si dávat veliký pozor. Už v minulosti Evropský parlament požadoval uplatňování konkrétních sankcí vůči specifickým osobám za porušování lidských práv. Já e, pokud, pokud vím, tak v pondělí Rada ministrů hovořila o Venezuele, ale um, vysoký představitel o tom neřekl nic, takže eh, zdá se, že jde o eh, aktuální téma a mezi eh, body pořadu jednání souvisejícími s Venezueli se nehovořilo ani o viceprezidentce Delcy Rodriguez, která transitovala ve Španělsku, což bylo také zakázáno. Nešlo o vstup na španělské území nebo něco podobného, šlo o tranzit, což je také radou výslovně zakázáno. Eh, takže když si vezmeme, jak se to téma sleduje na evropské úrovni, tak eh, v radě, zejména pro, ve skupině pro eh, vnější záležitosti, se toto téma řeší právě tak v komisi, která má oddělení pro vnější záležitosti, a španělské orgány zcela zjevně porušily restriktivní opatření. A ten mandát to říká zcela jasně. Jsou to sankce eh, i za nepoužití eh, eh, restriktivních opatření v rámci uplatnění mezinárodních sankcí. A skupina Relex tedy žádala informace o španělských úřadů a to za chorvatského předsednictví, které předsedá skupině Relax eh, a hodlá eh, Evropská služba vnější činnosti něco podniknout, protože eh, pan Borel prohlásil v parlamentu, že komise se toto téma, této téma netýká. Nicméně radě ano, takže mě by zajímala vaše odpověď Eh, a eh, ještě eh, jsem chtěl navázat na to, co říkal pan Galer, už na to nemám čas, ale chtěl jsem se opravdu zeptat ohledně toho tranzitu, jestli byla přijata nebo budou alespoň nějaká opatření, alespoň informativní. Děkuji, pan Sarsalechos. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Před několika málo kdy místo předsedkyně španělské vlády podepsala velice překvapivou deklaraci, že Venezuela nikoho nezajímá, doslova řečeno. My eh, máme ale zásadně odlišný názor. Domníváme se, že Venezuela by měla i nadále zůstat prioritou a samozřejmě, že nás zajímá. Zajímá nás eh, z hlediska závazku k demokracii ve Venezuele a zajímá nás eh, z důvodu strašlivé humanitární krize, kterou tento stát momentálně trpí. téma sankcí, tak bez pochyby eh, nejhorší sankce, ty, které eh, by měly být zrušeny, jsou ty, které dopadají na Venezuelany prostřednictvím autokratického režimu, který kombinuje ekonomické selhání, eh, ekonomické a strukturální selhání a represe. Jsem si proto jistý, jak už říkali kolegové, že jste si vědomí toho, že španělská vláda porušila sankce uvalené na venezuelskou místopředsedkyni, se kterou se setkal na letišti Barajas významný člen španělské vlády. Chtěl bych říct, že tato záležitost je představována jako nějaký eh, bod stranických konfrontací, důvod stranických konfliktů, ale tak to není. Eh, jistá soudkyně v Madridu požádala o to, aby byly eh, vydány záznamy a nahrávky z letiště Barajas a na tomto základě bylo zjištěno, že existují indicie ke spáchání trestného činu. Takže v, te, v tomto případě zkrátka došlo k trestnému činu. A jsme v situaci, eh, která se den ze dne zhoršuje. A vzhledem k tomu, že se zhoršuje, eh, mi připadá neodpustitelné, že Evropská unie prostřednictvím mechanismů, jako je skupina Relex a další, které už byly zmíněny, ani nežádá o informace. My jsme velcí zastánci toho, že musíme zachovávat společnou pozici vůči Venezuele, ale tato společná pozice e, vzchází z jednoznačného uznání Juana Guaidoa jakožto předsedy Národního schromáždění a samozřejmě ze striktního dodržování režimu sankcí. A bohužel musím říct, že španělská vláda v obou těchto bodech e, momentálně neprochází testem. Děkuji vám a nyní má slovo někomu, kdo zná tuto zemi patrně nejlépe, panu Lopezovi. Děkuji vám. Poté, co jsme si vyslechli tu prezentaci, tak jsem přesvědčen o tom, že není potřeba vysvětlovat, proč je Venezuela zajímavá pro Evropskou unii a pro tento parlament. Nicméně je potřeba vysvětlit některým poslancům, proč je pan Guaido předsedou Národního schromáždění, které je jedinou legitimní mocí, která je momentálně ve Venezuele konstituovaná. A eh, už po, po dvou měsících byl znovu zvolen, poté co eh, proběhl pokus o uzavření parlamentu ze strany Madurova režimu. Nicméně eh, těm, kteří mají zájem o sankce, těm bych chtěl říct, že to není trest pro režim, je to trest pro obyvatelstvo Venezuely. Chtěl bych připomenout, že když Chávezův režim se chopil moci, tak produkce ropy byla zhruba 4 miliony barelů za den a dnes je to méně než 700 tisíc. A to způsobuje hlad. A kromě toho nelegální těžby ve zlatých dolech také zhoršují situaci a vedou k umírání a vysídlování domorodých kmenů. To všechno si žádá, abychom tomu věnovali pozornost, abychom se nevraceli k dialogu, který byl jediný, který byl pouze nástrojem pro režim k tomu, aby získal čas. bylo by zradou na venezuelském lidu pokračovat v dialogu. Ty dialogy eh, byly sice důležitými signály, ale nepovedou k žádnému výsledku. Pouze sankce vedou k výsledku. Správně uplatňované a respektované sankce protože to, o čem se dnes bavíme, to je porušování sankcí ze strany určitého státu a ze strany určité vlády. E, tohle je potřeba přeskoumat. Promyšlené sankce a striktně dodržované jsou tím klíčem. Tímto způsobem bychom dosáhli toho, aby Maduro konečně odstoupil od moci. Děkuji vám, pan Mato. Děkuji vám, pane předsedo. Když hovoříme o Venezuele, tak já si vždycky vzpomenu na Kanárské ostrovy, odkud pocházím, protože stovky tisíc obyvatel Kanárských ostrovů jsou ve Venezuele a teď se nacházíme v klíčovém okamžiku. Já si myslím, že, ve Venezuele, že Venezuele už nezbývá mnoho času. Příliš dlouho eh, Venezuelané trpí a trpí nezměrně. Jedna věc je tady kuriozní. Delcy Rodriguez, viceprezidentka Venezuely, má zakázaný vstup do šengenského území, tím pádem i do Španělska. Ona ale vstoupí do Španělska, do jeho vzdušného prostoru a dokonce na letiště. Eh, není s tím vůbec žádný problém Eh, sejde se s ministrem španělské vlády. A eh, potom delegace Evropského parlamentu, který nemá žádný eh, omezený přístup, který se může volně pohybovat, přijeli do, Venezuel, do letiště a je o tamtud vyhozeno. Zcela bez důvodu. Takže takové jsou paradoxy. To je jedna situace. A potom druhá. Pokud jde o to řešení, tak Leopoldo López to řekl velice hezky je potřeba, aby schom eh, si uvědomili, že v žádném případě eh, není možné, aby proběhly ve Venezuele zcela svobodné volby, protože venezuelská vláda, eh, legitimní venezuelská vláda to nepovolí. Eh, zcela jasně Evropský parlament má závazek, pokud jde o Venezuelu a tímto závazkem musí být eh, objasnit, co se stalo. Eh, a to je to tajemství ohledně Delsi. Jaké je to tajemství? Je potřeba naplňovat rezoluce a je potřeba objasnit, co se stalo s těmi 40 kufry. A Evropská unie musí jednat, protože nebyla řečena celá pravda neřekla i předsedkyně, ani vysoký představitel. Údajně eh, komise nemá pravomoc jednat. Nicméně eh, skupina Relax ano. A eh, komise má možnost, kterou už použila milionkrát, a sice vyzvat členské státy, aby plnili usnesení, což je zcela zjevně záměrem Evropské unie, aby usnesení byla dodržována. V tomto případě tedy Evropa se musí zavázat, eh, je to v zájmu důvěryhodnosti tohoto parlamentu. Paolo Rangel, prosím. Děkuji. Já se domnívám, že mnozí kolegové už o humanitární situaci hovořili. Eh, měl bych eh, krátkou otázku. Venezuelská vláda tento týden rozhodla, že zakáže eh, lety portugalské společnosti TAP eh, do Caracasu. Zdůvodněním je, že ty lety nejsou bezpečné, protože na palubě byly, mm, byly přepravovány výbušné materiály eh, a souvisí to s eh, někým eh, z opozice. Je skutečně nepředstavitelné, že vysoký představitel se k tomu ještě nevyslovil a vůbec jak si nekritizovali tyto návrhy. Prostě eh, dávno provozované lety společnosti TAP nesmí nyní přistávat v Caracasu a, neví, a vysoký představitel prostě k tomu mlčí. To nechápu. My v Portugalsku eh, chceme také, aby Evropská unie vyjádřila s námi solidaritu. To totiž má eh, velké dopady poněvadž ve Venezuele největší menšinou jsou tedy Portugalci nebo jejich potomci. A ty represe vůči Portugalcům a jejich potomkům jsou velmi znepokojivé. Tady eh, je jakási eh, domněnka, že Portugalsko se podílí na jakémsi Eh, na jakési intrice vůči Madurovi, ale to je prostě nepodložené. Eh, takže toto, tento zákaz portugalských aerolinií se týká všech eh, Evropanů. Tam jsou ještě také Španělé a Italové a ti také trpí pod touto diktaturou. Děkuji. A nyní Eh, pan předseda eh, z konference předsedů eh, pan Tajany. Ano, my skutečně uznáváme Guaida jako jako prozatímního prezidenta Venezuely dostal od nás Sacharovou cenu. ale e, vidíme, že komise ani vysoký představitel pro zahraniční věci e, se k podobnému rozhodnému kroku neodhodlali. Jsou zde jakési sankce a e, je podstatné, aby se zde prosadily skutečně svobodné volby. Další věc je, používání eura v Venezuele. Centrální banka Venezuely eh, momentálně se snaží prodávat eh, venezuelské zlato, eh, mm, jsou do toho zapojováni nějací turečtí magnáti a ty peníze jsou využívány kdo ví k čemu. Já, my jsme se na to ptali a já tady čekám už od listopadu a vysoký představitel mě eh, pořád neodpověděl, co o tom ví. Je to zcela konkrétní problém, nemůžeme přestírat, že o ničem nevíme. A já se domnívám, že tady možná není dostatečný respekt k právům parlamentu. My máme tedy eh, interinstitucionální dohody a podle nich eh, mm, se na dotazy parlamentu odpovídá. Čili eh, jedná se tady o velké částky peněz, které jsou výnosy z prodeje venezuelského zlata. Takže děkuji. Máme tady velmi širokou paletu otázek a nyní bych vás prosil, abyste odpověděla na maximum z nich. Eh, my musíme toto Eh, zasedání ukončit nejpozději za 15 minut. Dobře, já tedy zodpovím všechny otázky, eh, které jsem zachytl, zachytila. Měli jsme tady mnoho poznámek k Rodriguezově návštěvě eh, v Španělsku, otázkou, otázkou sankcí a tak dále. Eh, budu dost často opakovat eh, to, o čem hovořil eh, vysoký představitel na plénu. Přijímání opatření vůči třetím zemím, tak to je záležitost třetích zemí. K relaxu řeknu toto v případě Eh, zákazu cestování, tak toto, tento návrh se musí předložit eh, v radě a musí to schválit eh, členské země, ale kromě jiných, tedy na rozdíl od jiných restriktivních opatření, toto není vysloveně závazné. Takže pokud rada nepřijme nařízení, pak tedy my nemůžeme jako komise sledovat porušování toho, co bylo dohodnuto. My máme eh, restriktivní opatření, pan Rodriguez na, na to se vztahují, a, ale eh, je to všechno přísně na úrovni národních států. A já myslím, že eh, to je odpověď na poměrně další dlouhou řadu otázek. Dále jste zazněla otázka, zazněly otázky eh, pana Wallise. Eh, ano, já jsem hovořil o sankcích. Eh, myslím, že je třeba tady říci, že sankce, které uvalujeme jako Evropská unie, jsou individuální, přísně individuální. My máme 25 členů toho režimu a e, je to silně napojeno na poruš- e, závažné porušování lidských práv. Sankce nemají v žádném případě dopad na venezuelský, venezuelské obyvatelstvo. A mm, tady v tom se e, lišíme od Spojených států. My nevnímáme tlak e, jako jediný instrument, e, je to možná součást instrumentária a možná by bylo dobré, kdybyste se podíval na důkazy na ekonomické studie, kde se tedy říká, že ekonomická situace ve Venezuele byla špatná už před uvalením jakýchkoliv sankcí. Takže to byly sankce na určité firmy nebo další operace ve Venezuele. Eh, tak eh, určitě, určitě to nějak může ovlivnit, ale eh, v podstatě tak to je. E, podpora Juanu Guaidovi, to je velice zajímavá, zajímavá otázka. E, my máme data z poslední doby a jsou tam velké rozdíly. Před rokem e, Guaidoa schvalovalo kolem 60% lidí. To byla skutečně silná podpora. Problém je v tom, že vlastně to, co od něho očekávalo, tedy ta změna se neuskutečnila. E, a zároveň tedy e, lidé e, jsou plně zaměstnáni problémy každodenního přežití. A to tedy vedlo k tomu, že podpora oslabila a máme tady různá čísla někde mezi 20-40%, ale v žádném případě to není, se to neblíží tedy těm rok starým číslům je zjevné, že dochází eh, k slábnutí podpory opozice, poněvadž pozice de facto eh, nesplnila, co se od ní očekávalo. Co se týče přítomnosti externích aktérů, ano. My víme, kdo to je, jak říkáte, víme, že Rusko a ministr Lavrov eh, ve Venezuele nedávno byl Oni mm, tedy cítí určité závazky vůči Venezuele, obchodují s nimi, e, například Rosneft, a vlastně ty americké sankce vůči Rosnefti e, toto dokládají. Náš přístup je takový, že e, zde máme mnoho aktérů, kteří mají ekonomické a politické zájmy ve Venezuele a to může být eh, součást problému. My usilujeme o to, abychom tedy povzbuzovali spole- mezinárodní společenství, že pokud už nemáme společný přístup, abychom tedy měli aspoň, <clears throat> abychom byli aspoň konzistentní ve vysílání signálu, že tedy potřebujeme eh, jaksi koordinovaný postup. A možná velmi stručně poslední věc. Eh, to je eh, ten, zákaz, 90-denní eh, zákaz přistávání letadel TAPu. <clears throat> Tady, ano, TAP se stal tedy předmětem politické instrumentalizace a <clears throat> v žádném případě tady neproběhlo žádné vyšetření. Takže takovéto pozastavení letu je naprosto nepřijatelné. A e, my jsme tady dostali e, dopis v této věci a velice těžko se nám na to odpovídá. E, totiž eh, pokud se týče toho eh, zlata, také krvavého zlata, o tom eh, je v, v cirkulaci mnoho a mnoho různých zvěstí. Skutečnost je taková, skutečnost je taková, že je velice těžké podložit to důkazy. A exportní čísla, tady údaje o venezuelském exportu, z toho o tom nic nevyčteme. Eh, prostě v prostředí, kde nemáme dostatek dat, možná žádná data, bych mohla říct, eh, je velice těžko se k tomu vyjádřit. Eh, na odpověď na tento dopis stále pracujeme. Děkuji vám, pane předsedo. <clears throat> Takže kolegové, nedostali jsme samozřejmě odpovědi na všechny otázky. Ještě pan má to možná. Co je s tím ministerským zavazadlem? Co bylo v těch, co bylo v těch kufrech? Nemáte důkazy? Ne, ne, ne, ne opravdu nevíme, co, co tam bylo tedy. Takže máme ještě devět minut, takže ještě pan má to pan Mon a pan Rangel. Simplemente Já nebudu mluvit o kufrech. Já jenom, vy jste zopakovala, že Dodržování, nad, dodržování restrikcí vůči eh, Delsi Rodriguez eh, je na členských státech, aby bylo efektivní a já se ptám, v případě takhle flagrantního nedodržování té dohledové povinnosti ze strany členského státu, nemyslíte si, že evropské instituce by měly něco udělat? Děkuji. Děkuji, pane Mato pan Milan Mon. Pokud to chápu správně, tak pracovní skupina Relax, tedy orgán rady, nemá kompetence. Pan Borel ve svém projevu na plénu před týdnem doslova nemluvil o Relaxu, ale řekl, Evropská služba pro vnější činnost v konzultaci eh, s, eh, s Evropskou eh, komisí je v kontaktu s členskými státy v případech údajného porušení sankčního režimu, který by měl být aplikován jednotně ve všech členských státech. Takže pan Borel řekl, že ESVČ má určité kompetence k tomu, aby při nejmenším eh, dohlížela, hlídala eh, situaci a potvrzovala si, jestli jsou sankce dodržovány. Takže vy říkáte, že Relax nemá kompetence eh, ani ESVČ, protože já jsem minulý týden poslouchal pana Borela, teď jsem doslova ocitoval jeho větu a tím pádem máte nějakou monitorovací nebo dohlížecí roli. Pan Borel nerozlišoval co z toho eh, je eh, pravidlo a co z toho je rozhodnutí. Ale mě to trošku překvapuje eh, po tom, co právě řekl pan Mato došlo k zásadnímu porušení a on neexistuje žádný způsob, žádný nástroj, kterým by Evropská unie mohla něco udělat, když komise to dělat nemůže, protože to není v její kompetenci. Pan Rangel, děkuji. Takže předně, já se chci omluvit musím na chvíli odejít na Avko, kde jsem byl s předsedou Tajanem. Abych řekl vlastně to, co jsem říkal tady, já jsem vlastně jenom omlou, om, musím, musím se omlouvat tady i tam, ale jedu dobré, že jste zúraznil, že toto je nepřijatelné. Nemělo by to být veřejné? Neměli bychom mít nějaké prohlášení Evropské komise nebo vysoké zástupkyně? Něco, co bude odsuzovat jednání Madurova venezuelského režimu v tomto smyslu. Jedna věc je mít jaksi ten komfort, to je dobré, ale protože se jedná o zkrátka Madurův režim, měli bychom mít také oficiální pozici Evropské unie. Další žádosti o slovo? Nikoliv. A poslední kolo? Děkuji. Odpovím na obě otázky. Vysoký představitel vlastně nemůže konat v nějaké vyšetřování ohledně porušení evropských sankcí, zodpovídá za konzistentnost evropské bezpečnostní zahraniční politiky, může upozornit na některé otázky členské státy nebo radu. To je, je, je víceméně kompatibilní s tím, co bylo řečeno na plénu. A jinak. Vysoký zastupce rozhoduje o prohlášeních. Každopádně mu budeme tlumočit eh, to, co jste řekl. Tím pádem můžeme uzavřít i tento bod. A to je také konec dnešního zasedání eh, výboru pro zahraniční otázky. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin. A eh, bude předsedat Vitold. Žádám kolegy, kteří cestují do Turecka, aby zůstali, protože budeme eh, mít ještě přípravné zasedání pro cestu naší delegace.